a je velice eh, citlivé, že jste se o tom zmínila. Skutečně dnes večer truchlíme. Děkuji. Já si myslím, že všichni se připojí eh, k této eh, muž myšlence a samozřejmě to v nás vyvolává soucit s těmi, kteří jsou tímto dotčeni. Tím uzavíráme diskuzi, eh, která tady proběhla a další bod je prohlášení eh, paní místopředsedkyně Komise Vysoké předsedkyně pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku o samitu EU Rusko. Paní Eštonová, máte slovo. Uh, you, Mnohokrát děkuji, paní předsedající. A jak řekla paní eh, D. Kaiser, soucítíme s těmi, kdo eh, byli postiženi touto strašnou událostí. Paní předsedající, jsem velice ráda, že mohu hovořit o samitu mezi EU a Ruskem, který, jak víte, eh, začne zítra večer v Bruselu. Chtěla bych říci několik eh, slov o volbách. Jak poslanci vědí, parlamentní volby do státní dumy proběhly 4. prosince. Když jsme v červenci hovořili o přípravě na tyto volby, tehdy jsem vyjádřila určité obavy, pokud jde o eh, omezení politického pluralismu. A v návaznosti na to eh, se ukázalo, že došlo k vyloučení eh, některých politických stran, opozičních politických stran. Kromě toho jsme byli svědky eh, porušení postupů, například eh, zde existuje nedostatek nezávislosti médií a oddělení politiky a politických stran a státu. Zároveň jsem vyjádřila obavy, pokud jde o násilí proti protestujícím. Eh, nicméně poslední demonstrace eh, o víkendu v Rusku eh, byly mírové a podle mého názoru s nimi policie naložila dobře. Také Vítám to, že prezident Medvěděv řekl, že veškeré neslovnosti musí být řádně vyšetřeny. Volební legislativa v Rusku ehm, poskytuje možnost odvolání a my doufáme, že to bude respektováno. Je třeba podívat se na to, co um, bude ve zprávách OBSE a ODIHR a dalších organizací. Je nutné zajistit, aby ruské úřady reagovaly na stížnosti, aby tak v březnu proběhly řádné prezidentské volby. Je nutné, aby lidé eh, mohli využít různých způsobů, jak vyjádřit své nespokojení s politickou situací. A podle mnoha komentátorů si voliči stěžují na korupci, nedostatek politické svobody a také eh, to, že se zhoršila jejich hospodářská situace. A proto obliba jednotného Ruska se snížila, že 74% do 2007 na 50%. A prezident Medvedev i premiér Putin si toho povšimli. Budoucí rozvoj demokratických institucí v Rusku, jak jsem řekla v červenci, by měl záve, záviset na ruských občanech. Evropská unie není jenom přihlížejícím. Máme úzké vztahy a společnou historii. Jsme strategičtí partneři. Evropská unie a Ruska mohou mít velký vliv na velké výzvy globálního rozměru. Zároveň máme společné závazky na rozvoj demokratických institucí a podporu lidských práv v rámci OSN, Rady Evropy a OBSE. Zároveň Samozřejmě na následujícím summitu eh, zmíníme naše obavy, pokud jde o eh, ruské volby. Eh, nicméně jde nám o to, aby Rusko bylo plně integrováno do, právního, do mezinárodního systému vycházejícího z pravidel. Tento summit by mohl vést k celé řadě výsledků. Chtěla bych nejdříve zmínit přístup Ruska do VTO, o čem se bude v pátek oficiálně rozhodovat v Ženevě. Jsme největším eh, obchodním partnerem Ruska a proto EU byla důležitým partnerem při 18-letém vyjednávání. Já jsem byla komisařka pro obchod a mám s tím vlastní zkušenost. Vstup do VTO bude historický moment, který otevře novou kapitolu v našich bilaterálních vztazích eh, Rusko se tak dostane eh, pod vliv mezinárodních obchodních pravidel, což bude chránit eh, naše společnosti před eh, libovolnými rozhodnutími. Přístup do VTO by také mohlo oživit vyjednávání o novém, nové dohodě mezi EU a Ruskem. Pokud jde o víza a mobilitu, předsedové nebo prezidenti budou schvalovat seznam kroků k bezvízovému styku. Zároveň se budou zabývat otázkami, jako je migrační politika a e, kontrola hranic, ale zároveň se budou zmiňovat také o ochraně základních práv. Zlepšená mobilita a užší kontakty mezi lidmi e, přispějou e, ke kulturní výměně a také přispějou k lepšímu obchodování. V neposlední řadě partnership pro partnerství pro modernizaci se v současné době implementuje. Na summitu chceme znovu zdůraznit, že modernizace se netýká jenom technologií, ale také Eh, právního státu, eh, obrany občanských práv, eh, zapojení občanské společnosti a tak dále. To také souvisí s modernizací. A na závěr několik slov o zahraniční politice. Rusko je zásadním partnerem pro EU. Sergej Lavrov a já se pravidelně setkáváme a řešíme nejnalehavější mezinárodní otázky. Celkově jsme úspěšní, ale v některých případech máme různé postoje. Jasným příkladem je Sýria, Sýrie a o té budeme na summitu hovořit. Zároveň potřebujeme společně řešit dlouhodobé konflikty, jako je například eh, předměstěří eh, je třeba, aby znovu začaly formální vyjednávání. Zároveň je třeba podporovat vyjedná, snahy vyjednávat o náhorním Karabachu. Já jsem eh, minulý měsíc navštívila Jižní Kavkaz a máme velké obavy, pokud jde o napětí v tomto regionu. Zároveň budeme nadále s Ruskem hovořit o Gruzii, protože Rusko musí ještě implementovat závazky, které učinilo v srpnu a září 2008. Na závěr eh, bych chtěla říci, že s Ruskem máme skutečně hodně témat. Eh, jsou to témata, která se dotýkají našeho hospodářství, naší společnosti i našich společných strategických obav. Eh, je třeba odstraňovat překážky pro obchod a intenzivněji spolupracovat. Naším cílem je, aby eh, vztahy mezi EU a Ruskem byly modernizované vztahy. Eh, my víme, že tyto vztahy musí být jak na ekonomické, tak na politické úrovni. Děkuji a nyní ve jménu eh, skupin má pan Kelam za EPP dvě minuty. Merci, madame. Madame high representative paní vysoká představitelko. Myslím si, že nyní nastal velice důležitý okamžik před eh, summitem Evropská unie Rusko, protože došlo eh, k velké změně postojů, nálad eh, v ruském obyvatelstvu. A domnívám se, že nejvýznamnější změna, která se odehrála, je smýšlení a postoje Rusů, kteří přestali být lhostejní vůči politice, ale naopak aktivně sledují monitorují volby a e, také protestují proti sfalšovaným výsledkům. Za druhé musíme zaznamenat, že strana pana Putina vlastně se stává menšinovou. Minulý týden eh, došlo k mítingu, který eh, eh, a ke schůzce vedoucích představitelů ruské opozice a pana Kasparova ukázalo se, že ani těch 49% není pravda, že ve skutečnosti by se asi mm, jednalo o 30% výsledek. Teď jaká je tady otázka pro Evropskou unii? Jakou máme příležitost? Co můžeme dělat, abychom pomohli nastolit demokracii v Rusku? Myslím si, že nemůžeme Eh, dělat, jako by se nic nestalo. A jak řekla eh, ruská autorka paní Ševcová, řekla, že ruský styl je takové, že oni předstírají, že mají demokracii a zase styl evropských lídrů je, že dělají, jako by tomu věřili. Ale taková doba už je za námi a teď musíme reagovat, eh, podobně jako jsme zareagovali na arabské jaro. Možná, že dojde i k ruskému jaru a musíme i tuto možnost zvážit. Proto vás eh, žádám, paní vysoká představitelko, abyste toto vyřídili našim ruským partnerům, že bereme demokracii velice vážně a že eh, přání ruských voličů a nas, obyvatelstva bereme vážně a že vedoucí představitelé musí změnit svůj styl. Znamená to i uvalení eh, restrikcí na těch, kteří mají na starosti nebo kterým se klade za vinu sfalšování voleb. Teď má slovo pan Svoboda dvě minuty. Děkuji, paní předsedkyně. Uh, Myslím, že nás čeká velice důležitý summit uh, z dvou pohledů. Za prvé, pokud jde o dialog, který musíme vést uh, s ruským vedením, jedná se o energetický dialog, samozřejmě jde také o vyjednávání v rámci VTO, liberalizace v oblasti víz a dohoda o partnerství a spolupráci. To jsou důležitá témata, která je třeba znovu oživit. Ale zároveň samozřejmě je zde také otázka voleb a vy jste eh, toto téma zmínila, mnohokrát vám děkuji za váš jasný postoj. Myslím, že je určitým signálem vyzrálosti ruské, ruské populace eh, nepřijímat všechno, co přichází z ruského Bílého domu nebo z Kremlinu. Myslím, že musíme podporovat občanskou společnost, která se snaží přesvědčit politický establishment, že jiný přístup je lepší, otevřený a demokratický přístup. A to je podle mého názoru eh, to, co bychom měli i my podporovat. Vysoká představitelka řekla, že je třeba, aby ta komise, kterou vytvořil pan Medvěděv, skutečně uh, upřímně věci vyšetřila. S panem Fleckensteinem jsem byl na začátku listopadu v Rusku a už tehdy jsme byli svědky toho, že ve volbách uh, dojde uh, k nepravostem. To také ukázaly pozdější zprávy. Já bych byl velice rád, abychom v lednu provedli slyšení v Evropském parlamentu eh, se stranami, které se účastnily voleb, ale také s těmi, které se nemohly účastnit voleb, aby tam bylo také OBSE, abychom si udělali jasný obrázek. Pokud jde o usnesení týkající se toho, že by se parlamentní volby měly opakovat. Myslím, že bychom toto usnesení ještě neměli mít teď. Počkejme, uvidíme, třeba se dojde k nějakým výsledkům. Třeba Medvedevova komise dojde k nějakým výsledkům. Například, že by se volby v některých částech měly opakovat. Počkejme tedy na tento výsledek. Děkuji. Paní Ožulant na dvě minuty. Paní vysoká představitelko, Eh, ohledně eh, vztahu mezi Evropskou unii a Rusko eh, Jedná se o, o legitimitu těchto voleb. Vzhledem k předběžným výsledkům, k nímž dospěly místní i mezinárodní monitorovací organizace, ta legitimita je minimálně spochybnitelná. Došlo k tomu, že se tam nosily další volební lístky, že došlo k sfalšování výsledků a proto Rusům bylo odpřeno ústavní právo, aby si ve svobodných a volných volbách zvolili své zástupce. A jako mnozí Rusové nevěřím slibům eh, prezidenta Medvedeva, že zkontroluje výsledky těchto voleb. I když Rusko je a zas nadále bude důležitým partnerem Evropské unie, naše hospodářské zájmy by neměly zastínit zásady demokracie, které zastává Evropská unie. Proto by Evropská unie měla pečlivě pomyslet, jak eh, dále eh, pracovat s partnerem, který nemá vlastně mandát, aby zastupovat své národy. Teď máme před sebou kvázi totalitární stát a měli bychom se snažit, abychom zabránili Kremlinu, aby Rusko se stalo totalitárním státem měli, protože když jsme s nimi pracovali jako partneři, tak to selhalo. Eh, Putin a jeho pomahači v Kremlu těžko eh, umožní, aby se plnili a dali do souladu dlouhodobé cíle mezi Ruskem a a Evropskou unii. Proto eh, apeluji na vás, aby všichni účastníci protestu, kteří byli zatčeni, byli propuštěni. A ruským úřadům je třeba připomenout jejich mezinárodní závazky, které zejména vyplývají z toho, že Rusko je členem eh, OBSE a Rady Evropy. Proto Rusko musí uspořádat svobodné volby. Slovo má pan Schulz na dvě minuty. Paní předsedkyně, paní vysoká představitelko, eh, summit EU-Rusko se tento týden bude konat ve velmi napjaté eh, situaci. Eh, smysl a úspěch modernizace partnerství bude záviset na tom, zda Rusko dokáže takové partnerství uzavřít se svým obyvatelstvem, kde se obnoví společnost novou demokracií a dbáním na práva občanů. Ze zprávy pana Odyho a z monitoringu eh, vyplývá, eh, že Duma tady, eh, manip, že tady vše bylo manipulováno a podle všeho tady není většina je u jednotného Ruska. Občané tady protestovali, mají pocit, že se s nimi nezachází čestně a oni chtějí čestné volby a připuštění opozičních stran do voleb. Dokonce pan Gorbačov, který se zatím držel zpátky, požaduje nové volby. Měli bychom tento, toto demokratické hnutí podpořit a neměli bychom pouze přihlížet, jestli se jim vlastními sily podaří prosadit. Jejich odvaha ukazuje, že se objevují nové časy věci. Eh, nemůžeme čekat nezávislý průzkum nebo ehm, prověřování od těch, kteří eh, tady mají ve hře vlastní zájmy. Eh, Putin sice chce námitky přeskoumat, ale už v tuto chvíli ví, že na nich není ani špetka pravdy. A vyhražuje se tady ehm, těm, kteří eh, nechtějí souhlasit s těmito výsledky. Medvěděv má ještě šanci situaci napravit, může eh, naplnit eh, si, tu situaci, vylepšit situaci, když se eh, pustí do nových voleb. A co očekáváme od Putina, eh, který tady opět se vrátil ke KGB a řekl k jejich postupům a řekl, že USA tyto volby, volby a ty protesty řídily. Je to člověk, který tady ignoruje demokracii, chová se jako suverén, určuje tyto věci a Evropská unie by ve čtvrtek neměla pokorně požadovat přeskum na Rusku, ale skutečně transparentní a nové volby a aby se dovole připustili ty eh, strany, které zatím byly vyloučeny. Pouze tak dokážeme překonat nevoli, eh, se dokáže překonat nevole ruského obyvatel. Sami bychom to měli podpořit. Děkuji, pane Šulc. Slovo má pan Migalský, jedna minuta. Děkuji. Eh, paní místo předsedkyně komise, především bych chtěl poděkovat za to, že jste připomněla, že Ruska musí plnit závazky, které sama přijala ve věci Gruzie, že eh, musí plnit plán šest bodů, kterému se říká Sarkozyho plán. Za to děkuji a velice prosím, abyste na to dohlédla na summitu. Ale chtěl bych vás, paní eh, eh, vysoká představitelko, upozornit na jednu věc. Je tady věc společná s tím, že tady není souhlas s nedemokratickým demokratickým průběhem voleb a že se tady probuzelo, spole, probudilo společenství, společnost. Objevuje se to v tom, co říkají pan Kalam za EPP, pan Schulz a ostatní. I ECR samozřejmě v této věci zaujímá rozhodný postoj. A toto probuzení občanské společnosti musíme podpořit. A teprve bude-li tato podmínka splněna, bude Rusko tím, čím si přejeme, aby bylo, aby to byl náš důležitý hospodářský partner, jakož i politický. K tomu vás vyzývám a jak vidíte, máte tady podporu v celém parlamentu. Děkuji. Děkuji panu Migalskému a nyní má na jednu minutu slovo pan Scholz. Paní předsedající, Strategické partnerství eh, musí eh, zohledňovat eh, zájmy všech, musí vést k řešení společných výzev a musí spočívat v tom, že znamená dosahování konkrétních cílů, znamená také transparentnost, včetně Eh, vyjasnění postupu voleb. A my se shodneme na tom, nic není možné bez společné bezpečnosti, ale je těžko pochopitelné, proč společná bezpečnost se nevytváří společně. Návrhy na diskuzi leží na stole EU a další summit eh, se těchto otázek musí dotknout je třeba zamyslet se nad tím, jak by eh, mělo vypadat modernizované partnerství. To je v zájmu obou stran i občanů obou zemí nebo obou um, bloků. Prosperující eh, ekonomika, stejně tak jako prosperující občanská společnost, je zásadní. Je třeba, abychom posilovali angažmá občanů ruští demonstranti poukázali na problémy s volbami a požadovali změny. Nyní pan Belder. Děkuji, eh, paní předsedkyně eh, Eh, byla přímo varování proti eh, chřipce, epidemii chřipce 10. prosince, eh, které vydal hlavní hygienik, ale nicméně desítky tisíc lidí šli do ulic, aby protestovali proti otevřenému sfalšování voleb. To, bylo, to byl naprosto jasně politický manévr. A myslím si, že Eh, hlavně je třeba léčit ruskou politiku, která je nemocná. A doufám, že paní vysoká představitelka o tom bude hovořit s ruskými vedoucími představiteli, aby také se na to podívali trošičku sebekriticky, zejména s ohledem na prezidentské volby, které budou v roce 2012 v březnu. Eh, může to se říci, že to byla i vnitrostátní věc, ale chtěl bych ještě něco říci, co je důležité pro zahraniční politiku. Jak vidíte možnost, že by se Rus Rusko posunulo eh, pozitivněji, eh, co se týče jaderného eh, sporu s Iránem. Myslíte, že Rusko může pomoci najít mírové řešení? Dovedu si představit, že to je jedna z velkých priorit, tedy iránský jaderný program. program. A teď právě je vhodná doba, když to mají tak těžké Medvěděv Putin. Děkuji, Děkuji, paní předsedkyně. Na tomto samitu jde o vztahy mezi Evropskou unii a Ruskem. To bude projednáváno. A je to tak, že Evropská unie a Rusko se vzájemně posilují a v této souvislosti si myslím, že na tento summit může proběhnout i pozitivně. Rusko se stane členem VTO a to také znamená, že bude možnost opět naplnit životem partnerskou dohodu a to je také nezbytné v oblasti energií, eh, usnadnění víz, vízového styku, potom investice eh, podniků obou stran a další témata. To vše je velice důležité. Ovšem, pokud přistoupíme na partnerství, tak musíme mít možnost vyslovovat pravdu, skutečnou pravdu. Demokracie a lidská práva, to je to, eh, jak si pravdu představujeme. A Rusko teď naznačilo, že u parlamentních voleb něco takového eh, nebylo dodrženo, alespoň tedy eh, toto bylo pozorováno. V některých regionech bylo, více než, bylo tedy asi 100% hlasů odezdáno určitým stranám, což znamená, že teď tady počítají ještě hůře než za dob komunismu. Ačkoliv samozřejmě respektujeme matematiku, tak více než 100% to není možné dosáhnout. A musíme zabránit tomu, aby stejné drama a stejný nedostatečný respekt pro pravdu aby pokračoval i v eh, rozhovorech s panem Medvedevem. Musíme zabránit tomu, aby se to u příštích voleb opakovalo. Tentokrát musíme skutečně hovořit otevřeně. Země, eh, která je prý zemí pravdy, musí se postarat o to, aby jedna ze základních eh, práv demokracie, tedy svobodné volby, aby to bylo dodržováno. Děkuji, pan Fleckenstein. Frau Paní předsedkyně, paní Eštonová, já se můžu pouze připojit k tomu, co říkala paní On Ruiten o volbách. Naším srdečným přáním je jasně říci eh, panu Medvěděvovi, že eh, budeme čekat eh, činy a že ho vezmeme za slovo. A důležité je také to, co říkal už pan Svoboda a to, pokud ODIHR předloží svou zprávu, tak budeme podle toho jednat a myslím si, že předtím, než tato zpráva bude k dispozici, nemůžeme čekat eh, nebo požadovat nové volby. Já bych rád také řekl něco panu Kelemovi. Už tady sice není, ale demonstranti v Moskvě jsou také příležitostí pro nás, tak to řekl. A já si myslím, že to není správné. Není to příležitost pro nás, je to příležitost pro občany Ruska. A proto bychom měli být opatrní v našich slovech. Volby jsou důležitým tématem summitu, ale summit se může stát také summitem eh, důvěry. Jsou tady dvě pozitivní věci, které bych chtěl stručně zmínit. Po 18 letém eh, vyjednávání dochází ke vstupu do VTO, které, eh, a to znamená, že se usnadní obchodní styk, odstraní se jednostranné obchodní bariéry, nebo alespoň v to doufáme, a odstraní se také nejrůznější eh, zátěže, které takto vznikaly tedy v souvislosti s přelety nad Sibiří. Potom je tady také otázka usnadňování vízového styku. Eh, máme radost, že zde bude usnesení eh, o eh, cestování do Kaliningradu. To je velké usnadnění pro obyvatele Polska i Kaliningradu a doufáme, že brzy to obě země povede k tomu, že tento eh, režim osvobození vízového styku již bude existovat. Hovoříme tady o budování občanské společnosti a o dalších věcech a chceme, aby to vše dospělo k dobrému výsledku, ale k tomu jsou potřeba kontakty mezi jednotlivými lidmi. Máte modrou kartu, souhlasíte s otázkou pana Migalského? Pan Migalský. No. Nesouhlasím. Slovo má pan Posselt, minuta 30. Frau Paní předsedající, vážená paní Eštnová, Jde o to, že pan Putin není jenom jasný protidemokrat, ale je dokonce příkladný antidemokrat. Nesmíme zapomenout, jak se dostal dříve na jak se stal dříve k moci a jak se postavil k Čečensku. A během své činnosti prezidenta a premiéra nedělal nic jiného, než zničit tu částečně získanou demokratizaci eh, Ruska, ať už ve vnitřní nebo vnější politice. Často se sice tvářil příjemně, ale myslím, že je jasně vidět, že jeho činnost nepřinesla žádné pozitivní plody. A proto je oprávněná, oprávněný požadavek, aby se v Rusku konaly demokratické volby. Nemá smysl, abychom požádali toho, kdo zmanipuloval volby, aby e, svoji vlastní manipulaci odhalil. Něco takového se nestane. A my jsme neustále poukazovali na demokracii také v severní Africe. Stěžovali jsme si na Mubaraka a Kadáfího. Naším hlavním zájmem je stabilita v Rusku, ale stabilita v Rusku může existovat jenom tehdy, pokud eh, v Rusku bude existovat právní stát, pokud eh, tak jak to stělesňují zde, zde návštěvníci na tribuně, a tak jak to stělesňují protestující a proti volbám. Stabilita bez svobody neexistuje, to je něco, z čeho bychom se měli konečně poučit. Mnohokrát děkuji panu Posltovi a nyní má slovo pan Vigenin na jednu minutu. Mrs. Ashton. Uh, Paní eh, Ashtonová, já bych eh, v té omezené době, kterou mám k dispozici, vás chtěl upozornit na dvě věci. Eh, často využíváme každé příležitosti, abychom činili velice obecné soudy ohledně různých aspektů života v Rusku. Není to někdy zcela soustředěné, tudíž to moc nepomáhá, ale dnes je zcela na místě, abychom plně vyhodnotili a vyslovili také doporučení ohledně problémů s volbami. Doufáme, že prezidentské volby příští příštím roce budou lépe připraveny, lépe zvládnuty, volnější. Ale eh, bez ohledu na kritiku si musíme uvědomit, že i když vyhrála strana, která se předpokládá, že vyhraje, Rusko je jindé. A měli bychom využít tohoto okamžiku, abychom nejenom obvinovali eh, příslušná místa, ale abychom je pouzbuzovali k tomu, aby se k březnovým volbám postavili na Samozřejmě, že ti, kdo usilují demokracii, by se mě měli, aby cítili naši podporu. A dále potřebujeme, aby se všichni zasazovali o e, politiku sousedství, jde o hospodářskou, sociální, politickou stabilitu a proto by neměli nějak konkurovat e, Evropské unii e, ohledně vlevu, ale vlivu, ale zejména snažit se vyřešit zmrazené konflikty na Kavkaze a v Transdněpří. Děkuji a nyní se dostáváme k části Eye, ke kolegům, kteří zachytili mé oko a první je paní Andrikiene. Mnohokrát děkuji, pane předsedající. Nejdříve bych chtěla pogratulovat panu Kasianovi, eh, bývalému premiérovi, který se účastní naší diskuse. Některé věci chybí v, naší, v naším usnesení, o kterém bychom měli hlasovat. Jednotné Rusko, Medvěděv a Putin prohlá, prohráli volby, protože je jasné, že došlo k narušení správnosti voleb. A to potvrdili všichni volební pozorovatelé. Ukazuje se, že skutečně nedošlo v Rusku ke svobodným volbám a že právo účastnice svobodných voleb bylo Rusům odepřeno. Zmínilo se zde, že Michal Korbačov, eh, poslední prezident eh, Sovětského svazu, eh, volal po nových volbách. A já myslím, že to bychom si také měli uvědomit. A paní vysoká představitelko, zítra budete hovořit Řečník byl přerušen. A dalším řečníkem je pan Tabajdy. Já sám eh, jsem volební pozorovatel a byl jsem v Moskvě a e, řekl jsem, že politická konkurence nebyla férová, že nebyla skutečná e, konkurence politických stran a potom jde také o otázku přístupu médií. To všechno nebylo v pořádku, ale já bych chtěl upozornit e, spolu europoslance na toto. Myslím si, že by bylo z naší strany chybou, kdybychom žádali nové volby protože pochybuji, že takto se dá jednat s Ruskem. Myslím si, že bychom měli spíše spolupracovat. Samozřejmě, že chceme zajišťovat, eh, zajistit, že prezidentské volby proběhnou volně a spravedlivě, ale souhlasím s předřečníky, že samozřejmě, že jednotné Rusko ušetřilo eh, velké ztráty, přišli o ústavní většinu. A myslím si, že ruská demokracie celkem za to pokračila dopředu. Už tedy eh, vedoucí strana nemá ústavní ústavní většinu. A nehovořím jenom o parlamentu, ale plus k parlamentní opozici se konají pouliční demonstrace. A ty ukazují, že rusové sami nejsou spokojeni s tím, jak se věci dějou. Kolega Ivo Weigl. Děkuji, kolega Ivo Weigl. Hvala lepa, predsedujoči. Mnohokrát děkuji, pane předsedající. Paní Eštnová, vysoká představitelko. Nejdříve bych zde v parlamentu chtěl přivítat eminentního hosta. A pan, je zde pan Michailo Cassiano nahoře na galerii. Myslím, že musíme poděkovat lidem, jako je pan Cassiano, za jejich odvahu a neměli bychom je přehlížet a zapomínat na ně. Především, eh, kdy budeme hovořit s oficiálními zástupci ruského státu. V minulosti jsme vedli rozhovory se zástupci Ruska a můžeme říci, že jsme často zapomínali na rozhovory s opozicí. Paní Ešnová, já doufám, že budete více hovořit s opozicí o ožhavých otázkách. Myslím si, že pokud je o otázku náhorního Karabachu, Rusko by mohlo pozitivně přispět. Děkuji a nyní má slovo pan Tanok. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. V posledních volbách Rusko ukázalo, že došlo ke zhoršení demokracie. Objevily se zprávy o zadržování demonstrujících, o beztrestnosti pro ty, kteří falšovali volby a o falšování voleb. Ukazuje se, že tyto volby nebyly svobodné a spravedlivé. Většina opozičních stran se také nemohla účastnit voleb. OBSE a Rada Evropy právně musí zajistit integritu volebního procesu. Nicméně v Rusku došlo eh, k dalekosáhlé korupci. To dokládá také tragický příklad Sergeje Magnického, který se snažil poukázat na obrovský eh, daňový podvod a v důsledku toho byl eh, umučen ve vězení. Nyní má slovo pan Melce. Sice desetitisíce nespokojených Rusů vyslalo signál, ale mm, asi nikdo nepodlehne iluzi, že protestující hnutí má dostatek síly na to, aby e, rozkolísalo systém nebo dokonce přimělo e, moc ke změně. E, Putin po chaosu 90. letech využívá eh, svou popularitu, eh, která je i nadále velká a eh, vlastně i e- evropské hospodářství tady využívá určité věci. Demokracii v, Rus, v Rusku můžeme jenom těžko měřit evropskými měřítky. Demokracie je zde zatím ještě v plenkách a bude to trvat, než se překoná dědictví eh, komunistické eh, diktatury. Putin se pokusí být eh, vstříc protestům. A to má přeci jen v sobě určitý potenciál nějakého vývoje a Evropská unie by to mohla přivítat. Děkuji. A nyní má slovo paní Sinclair. Děkuji, eh, pane předsedo. Eh, Paní Baronko, já jsem musela ke konci poslední rozpravy eh, vyjít odejít ze sněmovny, protože mě eh, volali z mého volebního okrsku. Samozřejmě, že bychom měli být tady, ale vy tady nejste zase tak populární. Je tady méně než 10% eh, poslanců a možná, že přijdete i o mě jako pravidelného posluchače. Ale samozřejmě, že ta situace v Rusku je velice seriózní, ale myslím, že to ukazuje omezení. Kdybych měl, měl měla eh, charakterizovat eh, Rusko jako velkého rozhněvaného medvěda, kterého se, naučím, se snažíme naučit, eh, jak se chovat, tak by se opravdu ty volby měly zopakovat, protože rozhodně demokratická odpovědnost tím nemá nic společného s tím, jak proběhly. A myslím si, že doufejme, že eh, to ne... Vy říkáte, že můžeme doufat, že je to dočasné, ale myslím si, že my s nimi sice hovoříme, ale ukazuje se tady, jaké omezení i ve vaší funkci a my všichni ve svém postavení máme. Děkujeme. Paní Sinclair nyní ukončila část Catch the Eye této rozpravy a nyní bych chtěl předat slovo paní Eštnové tak aby mohla odpovědět na všechny připomínky a otázky, které se objevily během této rozpravy. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Nejdříve bych chtěla poděkovat všem, kteří se účastnili této rozpravy. A ta poselství zde zazněla jasně a předám je nejenom já, ale i další na schůzi se zástupci Ruska. Chci říci panu Kalamovi, že my úzce sledujeme případ Magnického, protože je to skutečně velice znepokojící případ. A dále bych chtěla říci, že se setkáme ve čtvrtek s fórem eh, ruské občanské společnosti. Bude to dobrá příležitost s nimi hovořit a zlepšit vztah eh, s nimi. Vždy jsme eh, také hovořili na summitu o mezinárodních závazcích moji pracovníci se setkali se zástupcem, kterého zde máme dnes nahoře na galerii. Samozřejmě, pokud jde o setkání s Ruskem, jedno z důležitých témat je Gruzie. A dalšími důležitými tématy je například Irán. Irán je pro mě eh, zásadní otázka, která mi zabírá hodně času a je zásadní podívat se na to, jak se můžeme dostat dál. Rusko eh, je součástí dialogu eh, v rámci kterého se snažíme přimět Irán, aby se odvrátil od vytváření jaderné zbraně což je něco, co nám eh, dělá velké obavy. Pokud hovoříme o společném sousedství, jak zde zaznělo, eh, je zde zásadní také otázka podměsteří a náhorního Karabachu. Je zásadní, aby zde došlo k posunu byla jsem velice znepokojena, když jsem byla v Azerbajdžánu a v Arménii a viděla, jak napjatá situace je. Eh, Rusko by skutečně mohlo sehrát důležitou roli eh, pro snížení tohoto napětí. Zazněly zde také připomínky týkající se eh, ochrany demokracie v Rusku. A k tomu, co říkala paní Sinclair, já se nějak urážet nebudu. Je to věc paní Sinclair, že zde nebyla. Děkujeme paní Eštnové, obdrželi jsme šest um, návrhů usnesení od zelených, od socialistů a demokratů, od eh, liberálů, od ECR,